Euh, Drazí kolegové, navrhuji, abychom zahájili naše jednání. Je vous rappelle que... Připomínám, že tento workshop je celý zaměřen na problematiku komplementarity mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. A zvláště se budeme věnovat úloze strukturálních fondů a fondů soudržnosti v rámci naplňování cílů evropského semestru, jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni jednotlivých členských států v souvislosti s národními cíly. Chtěl bych přivítat pana Filiposa Sachinidise, který je místopředsedou výboru pro finance a rozpočtovou vyváženost a také pro naplňování rozpočtu v řeckém parlamentu. Je také spolupředsedou tohoto zasedání. Já jsem pan Lamasur, jsem předsedou rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Mezi dalšími panelisty vítám také paní Maria Delmar Angulo Martinezovou, která je senátorkou je členkou finančního výboru ve Španělsku. A dále vítám paní Birute Vesajte, která je členkou ekonomického výboru a také výboru pro evropské záležitosti parlamentu eh, Litevské republiky. Dále vítám pana Waltera Defa, který je generálním ředitelem zodpovědným za regionální a městskou politiku Evropské komisy. Připomínám, že všechny osoby, které jsou zde a chtěly by vystoupit, položit otázky nebo vyjádřit připomínky po vystoupení hlavních řečníků, musí vyplnit formulář, který vám byl rozdán, tak abychom mohli předat slovo všem těm, kteří o to zažádají. Dále jsme se dohodli na pravidlu, které jsme uplatňovali také včera během plenárního zasedání a bude se uplatňovat také dnes během jednotlivých eh, workshopů. To znamená vždy dva národní poslanci budou hovořit oproti jednomu evropskému poslanci. A také poprosíme pana Sachenidise, aby se snažil o zajištění politické a zeměpisné vyváženosti, pokud to bude nezbytné. Učinil bych malý úvod z mé strany. Tento Evropský týden se koná v rámci toho, čemu říkáme Evropský semestr a také je určen příslušným členským státům v rámci uplatňování smlouvy o rozpočtové stabilitě. Tato smlouva právě stanovuje eh, setkávání mezi parlamenty, tak aby bylo možné zajistit parlamentní kontrolu, demokratické monitorování a také veřejnou diskusi ohledně stanovisek, která jsou přijímána buď v rámci evropského semestru, v rámci 28 členských států, anebo z hlediska smlouvy stability, z hlediska signatářů této smlouvy. My jsme se dohodli s řeckým předsednictvím na tom, že po plenárním zasedání, které se konalo v pondělí a včera, Eh, další den, tedy dnes, budeme pracovat v rámci workshopu a zaměříme se na tři dimenze, na tři hlavní zájmy, které souvisí s touto tematikou. Jednak je to problematika koordinace hospodářských politik v měnové unii, dále jsou to problémy sociální politiky a sociální rozměr evropské politiky. A zde my budeme hovořit o komplementaritě jednotlivých rozpočtů. Evropský rozpočet v podstatě je vlastně jakýmsi 29. rozpočtem Evropské unie. Je to malý rozpočet z hlediska HDP, jedno, jedno procento HDP Evropské unie. Ale je to významný rozpočet z hlediska ekonomických dopadů. Protože 84 rozpočtu EU Jedná se o 140 miliard euro. Takže 94 tohoto rozpočtu je věnováno ekonomickým aktivitám a investicím. To je ten hlavní rozdíl oproti národním rozpočtům, kde z historických důvodů ty náklady na fungování jsou mnohem větší a také z důvodu nákladů na školství, na obranu, na sociální politiky, protože toto vše spadá do národní kompetence a nikoli do kompetence EU. To znamená, že v období, jako je to současné, kdy celá Unie je na pokraji recese a váha mezi recesí a oživením, víte, že několik členských zemí a bohužel i Řecko, zaznamenává velmi vážnou recesi po dobu několika let. Prožíváme tedy okamžik, kdy některé země musí dokončit obrovské snahy. Jejich cílem bylo stabilizovat veřejné finance. Je to okamžik, kdy většina členských států musí snaži- se snažit zvyšovat konkurenceschopnost. Musíme se snažit lépe využívat tento evropský rozpočet, tento investiční rozpočet, rozpočet na jednotlivé intervence a doprovázet takto národní snahy tak, abychom dosáhli těch společných evropských cílů. Máme k dispozici bilanci uplatňování a používání strukturálních fondů a fondů soudržnosti. To jsou hlavní nástroje které umožňují Unii pomáhat členským státům. Je to třetina 40 evropského rozpočtu. Máme tedy k dispozici tuto bilanci na období 2013 2007 až 2013. To bylo obtížné období poznamenané krizí a je proto zajímavé sledovat, jakým způsobem tyto politiky mohly podporovat ekonomické aktivity. Můžeme konstatovat také, jaká byla schopnost využívat eh, tuto pomoc. V některých zemích tato schopnost byla větší, v jiných menší. Dále je možné sledovat, jakým způsobem zde probíhla adaptace této, vůči této krizi. Byla zde snaha zaměřit tyto částky na některé projekty, které měly okamžitě přímější dopad. A někdy se jednalo o projekty, které byly dlouhodobější, které měly podporovat konkurenceschopnost, tak jak to navrhoval pan Barozo. V některých zemích to bylo úspěšné, v jiných méně. Proto je pro nás všechny důležité získávat svědectví ze všech těchto stran a zjistit, co fungovalo, jak to fungovalo a zda tento systém byl dobře koncipován. Dále minulý rok jsme vyjednávali, zvláště na úrovni eh, výboru pro regionu, o režimu, který se bude aplikovat eh, v období 2014 až 2020 z hlediska těchto strukturálních fondů. A je tu otázka, zda tyto úpravy jsou správné. Také by bylo vhodné zjistit, jak se různé země připravují na tyto programy. Je tady také mnoho otázek, které si klademe na evropské úrovni z hlediska počtu projektů a rozdělení těchto částek mezi jednotlivé projekty, a to z hlediska kvality a kvantity, za toto rozdělení je uspokojivé. V některých zemích dochází k obrovskému rozdrobování, roz, rozptýlení těchto částek. Jedná se o desítky tisíců projektů. A je zde otázka, zda ten ekonomický dopad je stejný jako v případě soustředění těchto částek na, dejme tomu, desítky projektů. A proto nás velice zajímá vaše svědectví a vaše zkušenosti, které jsou jistě velmi různorodé. A samozřejmě do toho vstupuje také kvalita projektů a také efektivita financování. I to se hrává velmi důležitou roli. To jsou tedy všechny otázky, které se tady objevují. Takže v té první fázi předám slovo našim panelistům. Budou mít 5 až 10 minut k dispozici a mohou nás seznámit se stanovisky vlastními jejich zemím nebo jejím institucím a pak budeme mít diskusy. Začínám tedy mm, v souladu s panem Sachinidisem tím, že vyzvu pana Waltera Defa, aby se ujal slova. Děkuji, pane předseno, dámy a pánové. Já jsem velice vděčný za toto pozvání na toto velmi důležité zasedání národních a evropských poslanců a při této příležitosti bych chtěl také poděkovat rozpočtovému výboru za podporu politiky soudržnosti, která nám umožnila vydat minulý rok rozpočet ve výši 43 miliard v rámci DG Regio. To byl historický rozpočet. Musím ovšem říci, že na konci roku nám zbývalo ještě 19 miliard, které nebyly proplaceny. Bylo to proto, že eh, jsme neměli k dispozici dostatečný počet prostředků, takže budeme potřebovat vaši podporu také v budoucnosti. Eh, eh, Ale dnes pohovořím o funkci evropských strukturálních investičních fondů. Jakou roli sehrály a jakou roli sehrají tyto fondy, aby podpořili růst a pracovní místa ve zcela odlišném hospodářském prostředí. Celá se změnilo kvůli nejhlubší a nejhorší krizi, kterou Evropská unie eh, prošla od počátku své existence. A za druhé, také ve změněném prostředí, protože v návaznosti na krizi tvorba ekonomické politiky se změnila. A nyní máme mnohem eh, silnější koordinaci ekonomických politik, která je zakotvena v evropském semestru. Takže já se pokusím eh, rychle rekapitulovat, eh, co jsme učinili, abychom podpořili růst a pracovní místa v letech 2007-2013 v tomto programovacím období v té první části a potom uvedu, jak eh, to řešíme v tom dalším období až do roku 2020. Během krize v minulosti ekonomické modely různého typu ukázaly, že politika soudržnosti narůstala tedy způsobila nárůst HDP o 1% u hlavních eh, zemí příjemců v průměru. A je možno říci, že 1% není až tak moc, 1% HDP je dost, zejména pokud vezmete v úvahu, že celkově za to přispění politice soudržnosti je pouze 0,3 celkového rozpočtu EU. V hlavních příjem, zemích příjemců by to bylo o 1 méně HDP, kdybychom neměli politiku soudržnosti. Ale abychom byli o něco konkrétnější, tady vidíte některé klíčové úspěchy pro období 2007-2012, to jsou poslední údaje, které jsou k dispozici, a to jsou pozorovodná čísla, když se podíváte na počet vytvořených pracovních míst, na počet eh, podpořených společností, délka eh, železničních tratí, které byly postaveny nebo rekonstruovány, připojení širokopásmé pro občany, přístup k pitné vodě a podobně. Důležité zde poznamenat, že Evropský sociální fond měl 15 milionů účastníků v každém roce. A myslím, že to jsou důležitá a pozorohodná čísla. Takže politika soudržnosti podporovala růst a pracovní místa i v dobách krize, ale to, co je nešťastné a co je velkou výzvou, je, že rozdíly které existují mezi rozvinutějšími a méně rozvinutými regiony, se zvětšily poprvé. Před krizí docházelo k pozitivnímu trendu, kdy se tyto rozdíly eliminovaly. Ale díky krizi tyto rozdíly opět narůstají a to je velká výzva pro politiku soudržnosti. Takže jak jsme zareagovali konkrétně? Programy 2013 byly vytvořeny před krizí. Takže je zřejmé, že během krize docházelo k úplné změně situace, ke které jsme se museli přizpůsobit. A jak víte, politika soudržně funguje tak, že prostředky EU spolufinancují národní výdaje pod sdíleným řízením. A během krize místní, regionální a národní rozpočty se ocitly pod obrovským tlakem na konsolidaci. Takže jsme museli reagovat. A my jsme skutečně zareagovali navýšením financí EU, tedy míru financování EU, aby bylo jednodušší financování pro národní rozhodčí. Tady vidíte ty, ta opatření. My jsme zvýšili zálohy v roce 2009, poskytli jsme více než 6 miliard navíc, také jsme maximálně navýšili míru spolufinancování do jednotlivých programů, což představilo asi 28 miliard a u těch nejzasaženějších zimí jsme dokonce navýšili maximální míru spolufinancování na 95% a to poskytlo téměř 2 eh, miliardy euro šesti členským státům. Takže jsme eh, reagovali na obtížnou situaci ve veřejných financích v členských státech. A když došlo k omezení aktivit v hospodářství, tak nebylo odporovat pouze inovace a vnitřní procesy a technologie. Takže jsme také museli přispět eh, například normálním malým a středním podnikům, protože se ocitli ve velmi obtížné situaci a neměli přístup eh, k financování. My jsme tedy změnili nařízení, abychom rozšířili pole působnosti, způsobilosti a, a tak jsme zajistili, aby měli malé a střední podniky přístup k velkým významným finančním nástrojům v oblasti energetické účinnosti. A my jsme tedy uspůsobili pravidla způsobilosti krizi. A jak řekl předseda výboru, také jsme museli tak znanovo programovat některé prostředky tam, kam byly nejvíce potřeba. My jsme přeprogramovali asi 45 miliard euro, což je asi 13 programu. A to zahrnovalo akční týmy proti nezaměstnanosti mládeže, podpora malých a středních podniků v osmi členských státech v roce 2012. A tyto aktivity pomohly asi 8 milionům mladých a 50 tisíců malých a středních podniků. Takže vidíte, že politika soudržnosti sehrála významnou úlohu a zareagovala na potřeby krize, aby bylo možné i nadále podporovat růst a pracovní místa. Ale mohu uznat, že jsme to učinili tak trošku jako hasiči v období krize. A v tom následujícím období náš přístup bude mnohem strukturovanější, abychom zajistili, že ty politiky budou moci maximálně podporovat růst a pracovní místa. Takže v tom následujícím období politika soudržnosti, tak jak se na ní díváme, bude klíčovým pilířem v ekonomických politikách. A já bych chtěl popsat ten politický mix v ekonomickém semestru v podobě trojuhelníku, kde máte rozpočtovou konsolidaci, protože bez zdravých veřejných financí nebudete mít eh, zdravý ekonomický a sociální rozvoj. Je tu potřeba strukturálních reform, v řadě členských států. Fungování trhu, včetně trhu práce, se musí zlepšit. Vzdělávací a školský systém se musí zlepšit, eh, systém inovací a výzkumu, aby se podpořila konkurenceschopnost eh, firm a ekonomiky. Sociální systémy se musí také přizpůsobit eh, demografickým změnám. Avšak rozpočtová konsolidace a strukturální reformy nestačí. To by nebyl trojuhelník. Byla by to stolička, která by měla pouze dvě nohy a potřebujete třetí oporu, třetí bod a to je tedy podpora růstu a investic. A právě zde vlastně jsou prostředky ESI. A my v budoucnosti budeme nedílnou součástí e, e, ekonomického tedy mixu. Tedy máme tu nejen ty tři vrcholy trojhelníku, ale ty tři spojnice. A ty vlastně popisují vazby a ukazují některé nové rysy v tom dalším programovacím období. Podívejte se na vazbu mezi rozpočtovou konsolidací a podporou růstu a investice. Tady je známá makroekonomická kondicionalita. Pokud určitá země několikrát nesplní sliby v rámci rozpočtové konsolidace, tak to má samozřejmě dopad na vyplácení prostředků. A v druhém směru my také doufáme, že v rámci rozpočtové konsolidace ty výdaje, které jsou příznivé pro pracovní místa a růst, budou zachována. Tedy je tu také vazba mezi rohem strukturálních reform a podporou růstu. To jsou kondicionality ex ante a pouze zde některé právní a politické podmínky musí být vytvořeny. A potom dává smysl investovat prostředky, protože pouze za tohoto předpokladu to mohou být efektivní investice. Jako příklad uvedu, než bychom investovali například eh, spalovny odpadu, musíme mít jistotu, že existují plány pro řízení odpadu a musíme také se, se snažit zamezit eh, schromažďování odpadu a zajistit recyklaci. Tedy pokud chcete podpořit malé a střední podniky, bude to rozumné pouze pokud máte prostředí, které je příznivé pro takové podniky, kdy netrvá věky, než založíte společnost a ne, nepředstavuje to nepředstavitelné náklady. Takže to jsou předpoklady pro efektivní čerpání prostředků a ty prostředky potečou pouze pokud jsou splněny tyto podmínky. A opačným směrem je také třeba vytvořit vazbu mezi strukturálními reformami a například eh, to navážeme na technické zdokonalení, například dopravní, abychom řešili tu otázku eh, odpadu. Tedy to vše zapadá do sebe a uprostřed je evropský semestr a konkrétní doporučení pro jednotlivé země. Pokud naše politika chce sehrávat významnou úlohu pro růst a pracovní místa, musí být zaměřená na výsledky. A to je další slide. Politika se musí soustředit na výsledky. A to soustředění na výsledky u pracovních míst a růstu znamená soustředění, koncentraci. Pan předseda to už naznačil, je třeba tematickou koncentraci a také finanční a soustředit se na hlavní eh, vektory růstu výzkum a vývoj, inovace, digitální a nízkouhlíková ekonomika, má podniky, trh práce, lidský kapitál. To jsou poměrně obecná zaměření. A je to pravda, ale vlastně to inspiruje jednotlivé programy a ty programy budou uspůsobeny potřebám. A opět vlastně se vracíme k na evropskému semestru. Programy pro určité země budou brát v úvahu eh, konkrétní doporučení pro jednotlivé země. A také by měly být uspůsobeny potřebám regionálním a na národní úrovni, tam, kde dochází k eh, strategii inteligentní specializace, tam, kde jsou zapojeny veřejné, veřejná zpráva, univerzity a podniky. Tedy programy musí být strategicky zaměřené. Musí mít jasnou definici toho, čeho chcete dosáhnout, jaké změny chcete provést. Musíte mít také dostatečně solidní ukazatele, jak vyhodnocovat tyto programy. A pokud bude existovat výkonový rámec výkonová rezerva, tak potom vlastně ty prostředky se, jsou optimálně využity. A už jsem zmínil kondicionatu ex ante, která zajistí vlastně, že existují předpoklady pro efektivní investice. A v letošním roce 2014 tento rok bude klíčový pro tento proces, protože právě v letošním roce programy budou předloženy a schváleny. A tyto programy vlastně budou formovat podporu růstu a pracovních míst do budoucnosti. A myslím, že jsme na tom dobře. Legislativa byla spalna v loňském roce, rozpočtový rámec existuje 325 miliard pro politiku soudržnosti, když k tomu připočtete eh, Fond pro rozvoj zemědělství a rybolovu, tak to představuje více než 400 miliard. To je podstatná obálka, podstatná částka a v prvním fázi členské státy předloží partnerské dohody, to jsou obecné strategické dokumenty a budou muset ukázat, jak chtějí řešit příslušné, příslušná konkrétní doporučení a tyto národní strategie musí vycházet z širšího partnerství zúčastněných subjektů v členských státech. A jak bude ten rok pokračovat? tak operační programy budou schvalovány a to jsou plánovací dokumenty pro konkrétní plnění, abychom dosáhli pracovních míst a růstu a abychom také dosáhli tedy naprosto zákonných výdajů. Je důležité, abychom postupovali jednotně ve společné snaze o národní, regionální úrovně a na úrovni tedy EU, aby ty programy byly skutečně takové, jaké mají být, aby přinesly maximální účinek, pokud jde o inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. A nemůžeme pokračovat, jako by se nechumelilo. Musíme skutečně dospět eh, k zaměření na výsledky. A já také vyzývám a žádám o vaši podporu v tomto procesu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane generální řediteli, za velmi jasný úvod. Pan předseda Sakinidis. Thank you very much. Representing the Hellenic Parliament. Eh, děkuji vám. Já zde představuji Evropský, eh, tedy řecký parlament a chtěl bych eh, přivítat všechny účastníky z vnitrostátních parlamentů a z Evropského parlamentu. Jsem přesvědčen, že tento parlamentní týden je užitečný nejenom pro komunikaci mezi parlamenty, ale také proto, abychom dále zdokonalili proces evropského semestru. Jsem přesvědčen, že taková interakce může pomoci k naší spolupráci a k lepšímu prosazování ekonomických politik. V této souvislosti je naše dnešní téma eh, případné, nezbytné a užitečné. Veřejnost obrací pozornost k fiskální konsolidaci, ke škrtům a k sociálně bolestným strukturálním reformám. Kromě toho, evropský rozpočet je spojen s rozhořčenými bitvami o prostředky Evropského parlamentu, tedy pardon, Evropského rozpočtu a jejich rozdělení eh, mezi příjemce a dárce. Týká se to zejména politik eh, strukturálně jako z nich fondů, jimiž se dnes zabýváme. Politika soudržnosti má svůj význam a přínos, to je jasné. Jde o hlavní nástroj Evropské unie na podporu růstu a sociální soudržnosti. Současně s tím jde o politiku pro ty, kteří ji potřebují nejvíce. Politika soudržnosti je v čele plánu evropského oživení z roku 2008. Jde o opatření, jako jsou e, zvýšení e, spolufinancování, risk facility, programování a tak dále. Oceňují se takto e, cené přínosy fondů strukturálních, fondů soudržnosti. Toto významným způsobem pomůže eh, současným a budoucím, eh, budoucímu úsilí, eh, které vyvíjí například obyvatele mé země. Kohezní politika bude mít objem více než 20 miliard eur v tomto programovém období. V současné době je vyplaceno zhruba 60 prostředků ze strukturálních fondů, fondů jsou využívány na zmírněny, zmírnění dopadu krize. Vše jsou potřebné investice v Řecku na zlepšení ekonomické situace. Implementují se místní iniciativy, které mají za cíl zlepšit každodenní život občanů, a to i v obtížném kontextu Eh, fiskální konsolidace a eh, dlouhé recese. Eh, my máme dnes 27% nezaměstnanosti a u mládeže je to až 64%. Podle odhadů je implementace sociálních fondů a kohezních fondů zajistili, tyto peníze zajistili mezi 125 a 140 tisíci nových pracovních míst. Eh, v tomto období nebývalé nezaměstnanosti. Pokud, pokud rovnáte tato čísla eh, s údaji o nezaměstnanosti a chudobě, eh, zjistíte, že ta čísla jsou co se rozjevá, ale přesto došlo k určitému zlepšení. Od počátku krize je politika soudržnosti hlavním zdrojem veřejných investic v Řecku. De facto eh, se podílí 65% na veškerých veřejných výdajích. Mimořádné situace si vyžádají eh, mimořádná opatření a tak tomu bylo v Řecku. Bylo nezbytné upravit eh, zdroje v závažnosti situace. A podařilo se to pomocí různých opatření od Evropské iniciativy pro garanční fond pro malé střední podniky až po úpravu míry spolufinancování. To je samozřejmě díky Evropské komisi a díky podpoře Evropského parlamentu. Iniciativa pro mládež eh, pomohla dostat eh, mnohé mladé do prvního zaměstnání a eh, máme i čísla, která dokládají přínos tohoto programu. Dále počítáme s další podporou ve výši 1 miliardy pro malé a střední podniky. Eh, pro ně máme speciální fond. Eh, zatímco strukturální fondy eh, také garantují půjčky od EIB pro malé a střední podniky. Míra kofinancování, jak již bylo řečeno, se zvýšila o 85 na 85 o 10 a to má dopad 842 eh, miliony na všechny tyto fondy dohromady. Také se eh, věnovali eh, zhruba 4 miliardy eur na svězniční infrastrukturu a byla takto zachráněna mnoha pracovní místa. Řecko se takto dostalo do první pětky zemí v podle absorpční schopnosti. A je to eh, dobře, protože se podařilo zaměstnat lidi, eh, kteří by byli jinak ohroženi nezaměstnanosti. Eh, samozřejmě, že konkurenceschopnost Evrop- řecké ekonomiky musí ujít ještě dlouhou cestu, aby byly splněny cíle na rok 2020. Evropský semestr Eh, nicméně tady proto, eh, abychom mohli hledat evropské otázky eh, na problémy dnešní doby. Abychom dosáhli žádoucí míry koordinace, rozhodly se členské státy koordinovat své hospodářské politiky a to je právě onen semestr. Bohužel Eh, země, jako je Řecko, se zcela neúčastní tohoto dialogu a této interakce. A snaží se o eh, speciální úpravu. Nicméně doufáme, eh, že velice brzy nastane lepší a transparentnější systém politika soudržnosti eh, by měla být lépe propojena s celkovým eh, ekonomickým řízením v Evropské unii a měly by se posílit eh, specifická doporučení pro tlivé země v evropském semestru. Jsme v krizi, čili nemůžeme se tvářit, že všechno běží jako vždy. Je důležité, aby veškeré prostředky byly skutečně utráceny co nejinteligentnějším způsobem. V posledních letech zde máme nové podmínky, které třeba splnit předtím, než je možno využít prostředku V období v tom příští období do roku 2020 se budeme také soustředovat na menší počet priorit eh, s cílem zvyšovat zaměstnanost a růst. Každé země mají různá, každá země má různý talent, různé talenty a eh, tomu je třeba přizpůsobit také investice. V Řecku v současné době eh, začínáme sklízet první signály ekonomického oživení. Pořád ovšem máme před sebou dlouhou a obtížnou cestu, ale mohu vás ujistit o tom, že evropský rozpočet, zejména politika soudržnosti, jsou hlavními silami, které nás vytahují z krize je třeba, abychom se vzali poučení z minulosti a co nejlépe využívali stávající zdroje se strategickým poradenstvím ze strany evropských institucí. Ovšem evropské instituce by měly nechat dostatečný prostor členským zemím, aby se mohly soustředovat na své specifické potřeby. Je, je třeba přistupovat k tomu strategičtěji a méně dogmaticky. Evropa je odpovědí na krizi. Parlamenty v členských zemích a také Evropský parlament k tomu musí výrazně přispět, zejména eh, pokud se týče využívání fondů strukturálních a kohezních. Potřebujeme efektivnější politiky, které budou odpovídat potřebám občanů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za velice působivé vystoupení ohledně řeckého příkladu a ohledně velkých snah, které vyvíjí obyvatelstvo a řecké orgány. Zvláště z hlediska lepšího využívání evropských fondů. A nyní předám slovo paní Maria Mar Angulo Martinez. Paní? A děkuji, pane předsedo. Dobrý den, přeji všem. Moje první slova budou slova díků. Jsem ráda, že mám možnost podělit se s vámi o svá stanoviska ohledně kohezní politiky, která je velmi důležitá. Je to nástroj, který přispívá k vytváření pracovních příležitostí Měla jsem příležitost se účastnit velice důležitých okamžiků a myslím si, že mohu říct, že je na čase, abychom opustili krizi, abychom ukázali, že principy Evropské unie mohou být obhajovány a mohou vyústit v růst a mohou vytvářet nové pracovní příležitosti. Evropský semestr zapadá do nového rozpočtového horizontu a musíme tedy balancovat určitou zkušenost. My víme, jaká je kapacita této politiky a jakým způsobem strukturální fondy přispívají k východisku z krize, jak přispívají k ekonomickému růstu. Musíme se zaměřovat také na zvláštní specifika priority některých regionů. Je to skutečná zkušenost a je to určitá lekce do budoucna. Je to také příležitost analyzovat situaci. Tato hospodářská krize je nejhlubší krize, kterou jsme prožili. Je to skutečná výzva pro nás a Evropskou unii. Krize měla ničivé dopady na hospodářství, na státní účty a zvláště na reálnou ekonomiku docházelo k obrovskému odstraňování pracovní příležitosti A v těchto souvislostech Evropská unie intervenovala. První sdělení vzniklo roku 2008 v rámci Evropské komise, kde byla učiněna výzva k využívání těchto fondů. Evropská unie si byla vědoma toho, že evropské státy potřebují dodatečnou likviditu v této situaci. Tato řada opatření byla přijata a zabudována e, do úrovně členských států na vysoké úrovni. Byla zde větší poptávka po financování. Umožnilo to také Eh, zvýšit flexibilitu z hlediska způsobilosti výdajů a také to umožnilo zahájit eh, iniciativy na úrovni různých eh, projektů a reprogramovat také některé investice. Některé členské státy využily těchto nových podmínek, této nové flexibility fondů a realizovali změny v některých odvětvích, která byla zvláště postižena krizí. Jednalo se také o to, aby se korigovaly specifické ekonomické slabiny. Bylo nutné se zaměřit na některé aspekty, které byly nedostač, nedostatečně ošetřeny. Myslím si, že zaměstnanost to je nejlepší sociální politika, je to hlavní priorita sociální politiky. Domnívám se, že bychom měli zvláště pozitivně vyhodnotit všechny tyto iniciativy, které využily tohoto prostoru flexibility a posílili zaměstnanost. Také to umožnilo posílit podnikatelský duch a přinést nezbytné odpovědi na potřeby financování a podpořit projekty zvláště na úrovni malých a středních podniků a SVOČ. V mnohých zemích, například i ve Španělsku, tyto samostatně činné osoby měly možnost znovu oživit svoji zaměstnanost a bylo tedy nutné e, usnadnit jejich přístupy k úvěrům. Můžeme tedy e, zdůraznit z hlediska Španělska, ale nejenom Španělska, e, zvláště význam prohlášení rady v lednu 2012. Také musíme zdůraznit význam iniciativy pana Baroza, kde se hovořilo o prioritách, které musí být kladeny na zaměstnanost mladých. Také musíme ocenit angažovanost komise, která se snažila vyvíjet společně s členskými státy veškeré nezbytné snahy, tak, aby nevyužité prostředky byly věnovány na financování opatření, která jsou prospěšná pro zaměstnávání mladých a pro politiku malých a středních podniků. Ve Španělsku je velké úsilí vyvíjeno. V tomto smyslu byla vytvořena skupina, kde je zastoupena komise a také jednotlivé španělské subjekty a snahou těchto orgánů je dohadovat postupy v této oblasti. Máme také monitorovací skupinu, která se zabývá eh, rozdělováním eh, prostředků eh, evropských fondů. Bylo nutné nově naprogramovat využití těchto částek, tak abychom zvláště bojovali proti nezaměstnanosti mladých. Další velká priorita byla zajistit přístup malých a středních podniků k uvěrování. A i zde byly iniciativy ze strany Evropské centrální banky, ale je nutné také v tomto smyslu využívat iniciativy, jako je eh, Jeremy a Jessica. To jsou iniciativy, které plně využíváme ve Španělsku. Jsou to finanční nástroje, které byly dány k dispozici v podobě eh, těchto fondů. Také jsme využili možnosti začlenit velké projekty do technologických operativních eh, programů a do programů konvergence. Během tohoto zasedání jsme hovořili o této angažovanosti ve prospěch zaměstnávání, ve prospěch růstu. Tato angažovanost je nezbytná. Je nutné také postupovat eh, rozhodně a konzistentně ve všech členských státech ve Španělsku vedle snahy o rozpočtovou konsolidaci, o ozdravění eh, státní pokladny, byla přijata další důležitá opatření z hlediska eh, státní zprávy. Také se snažíme provádět reformy takzvaně druhé generace, jsou to klíčové reformy pro oživení zaměstnávání mladých, pro reaktivaci ekonomiky a snažíme se v tomto smyslu eh, podporovat výrobu našich podniků. V roce 2008 až do roku 2001 bylo zničeno nebo odstraněno 3,8 eh, milionů eh, příležitostí pracovat. Dále také zmizelo mnoho podniků. My se snažíme zabrzdit tuto destrukci podniků. Máme 140 tisíc mm, nezaměstnaných méně než minulý rok. To je naše hlavní výzva. Další důležitá výzva je rekonstrukce eh, podniků, které eh, budou schopny produkovat. Tyto reformy, které sledují tyto záměry, se také soustředují na zaměstnávání mladých. Máme strategii, která byla zahájena roku 2013 ve prospěch zaměstnávání mladých. Obsahuje podporu malých a středních podniků a všechny tyto iniciativy se zaměřují na tyto konkrétní cíle, jsou začleněny do oficiální politiky španělské vlády. Jsou to aktivity eh, na úrovni španělské ale i Evropské unie. Jedná se o to, aby politiky států byly správně nasměrovány, aby byly přijímány opatření, která by měla významný synergický efekt. Dále, evropský projekt bude o to pevnější, oč bude snažší eh, dokázat eh, schopnost získávat pro tento projekt evropské občany. Proto bych chtěla zdůraznit relevantnost využívání těchto evropských fondů na financování boje proti nezaměstnanosti mladých anebo pro usnadnění přístupu malých a středních podniků k úvěrům. Jedná se o konkrétní řešení konkrétních problémů. Z tohoto důvodu se domnívám, že tato flexibilita je zásadně důležitá. Také je důležité nově nasměrovat a přizpůsobit využívání těchto evropských fondů. Strukturální fondy jsou nyní pružnější a tudíž se mohou využívat lépe, také se k adresátům dostanou rychleji. Je možné je využívat eh, ve větší intenzitě tam, kde je to nezbytné. Tato opatření jsou velmi důležitým nástrojem, který umožňuje reagovat na některé ekonomické problémy a řešit významné problémy. Je možné eh, také eh, takto reagovat na ekonomickou výzvu z hlediska evropské kapacity těchto fondů. Je tedy důležité tímto prostřednictvím také vytvářet novou důvěru občanů eh, v akceschopnost Evropské unie v kombinaci s opatřeními, která jsou přijímána na národní úrovni. Je to velice pozitivní z hlediska budoucnosti. Také kohesní nástroje umožnily reagovat na poptávku po zjednodušení postupů z hlediska přípravy programů, přípravy podpory. Také bylo možné nově nasměrovat priority a řešit krátkodobější problémy. Tyto fondy mají nyní novou kvalitu a umožňují využívat nových příležitostí a já doufám, že tyto změny jsou definitivní. Na závěr, drazí kolegové, bych chtěla říci, že jsme si jistě všichni vědomi toho, že jsme na důležité křižovatce je zde nezbytná priorita konsolidovat růst a vytvořit nové příležitosti tak, abychom ochránili náš sociální model. Máme k dispozici kohezní politiku, to je velmi důležitý nástroj a v těch nejobtížnějších okamžicích krize díky změnám a díky větší flexibilitě, která byla zavedena a díky této větší akceschopnosti a e, přizpůsobenému nasměrování a díky transparentnosti tyto nástroje získaly obrovskou přidanou hodnotu a umožnili reagovat na výzvy. Jedná se o poučení, které jsme vyvozili po této krizi. Nasměrování politik na priority je naše odpovědnost a bude to jistě náš největší přínos k řízení těchto věcí. Děkuji, drahá kolegyně, paní senátorko. Nyní skutečně si dovedeme lépe představit, jakým způsobem Španělsko využilo tyto disponibilní zdroje, zvláště strukturální fondy, na realizaci nesmírně odvážné politiky, která začala přinášet první ovoce z hlediska eh, například zahraničního obchodu. Tam jsou velmi výrazné výsledky a také první výsledky se objevují z hlediska nezaměstnanosti, což je velmi významné. Dokazuje to, že eh, zde byly vyvíjeny tyto nezbytné snahy a že by měly sloužit jako příklad, eh, včetně pro moji vlastní zemi. A nyní dávám slovo poslednímu řečníku, je to paní Birute Vesajte, která zastupuje litevský parlament, to znamená zemi, která zajišťovala předsednictví Evropské unie během druhého pololetí 2013 a také s tímto předsednictvím jsme uzavřeli jednání nejenom ohledně evropského rozpočtu na rok 2014, ale také ohledně celého rozpočtového rámcu na období 2014-2020. Máte slovo, paní. Dámy a pánové, my jsme potěšeni pozitivní výsledky litevského předsednictví Rady EU. My jsme splnili veškeré plány a dokázali jsme dělat ještě více. A tudíž bych chtěla upřímně poděkovat vám všem za vaši spolupráci a také bych chtěla popřát mnoho úspěchu Řecku, které štafetu převzalo od nás. Během Evropského parlamentního týdnu v rámci Evropského semestru je pro nás skvělou příležitostí zdůraznit eh, parlamentní spolupráci a rozvinout politický dialog, kdy se snažíme, aby se evropská ekonomika vrátila na cestu rozvoje a je nezbytné, aby parlamenty spolupracovaly a aktivně se podílely v procesech evropského semestru. A takto se nám podaří přispět k demokratické legitimitě. A ráda se s vámi podělím o osvědčené postupy v Litvě a zejména dopadu strukturální pomoci při ozdravení naší ekonomiky a řešení důsledků krize. Pokud jde o absorpci podpory EU v celé EU v posledním finančním období, vidíte, že Litva je nahoře v tabulce a patří k lídrům mezi členskými státy EU. Strukturální pomoc eh, pro Litvu představovala 6,7 miliard eh, euro. Přes 14 eh, bylo investováno do rozvoje lidských zdrojů. Hlavní díl 46 celkového financování EU bylo investováno do ekonomického růstu a přes 39 do podpory soudržnosti. To je životní prostředí, místní městská infrastruktura, eh, ochrana kulturního dědictví, podpora cestovního ruchu, kvalita veřejných služeb, zdravotnictví a sociální služby. Jak se daří realizovat operační programy? Ve většině případů téměř veškeré prostředky strukturálních fondů byly rozděleny do projektů. To znamená, že nedochází k prodlení. zeména strukturální pomoc byla použita pro oživení litevské ekonomiky a tím ekonomiky EU. Pokud je o nedost, trpí pouze nedostatky místních aktiv. Stav byl revidovan, abychom zvýšili tedy podíl běžných aktiv a také jsme zvýšili podíl nástrojů finančního inženýrství. A zvýšili jsme financování prioritních oblastí. Energetická účinnost byla zásadním cílem pro Litvu. A úspory u veřejných i soukromých budov skrze větší míru izolace a přechod eh, z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, zejména pokud je o biomasu, podpora technologií založených na inovacích a výzkum a vývoj. A samozřejmě regionální rozvoj byl také jedním z našich cílů, protože já naprosto souhlasím s panem generálním ředitelem, že existuje rostoucí propast mezi velkými městy a regiony i uvnitř států a v celé Evropské unii. Další opatření pro zvýšení zaměstnanosti. Používali jsme preferenční půjčky, kombinace opatření finančního inženýrství a dotací, financování veřejných prací a aktivní opatření na trhu práce. A naše nezaměstnanost je přes 10%, ale přesto existuje strukturální nezaměstnanost, protože potřeby trhu práce nejsou uspokojeny kvalifikovanými pracovníky. Dopad na litevskou ekonomiku. Růst HDP je o 1,57 vyšší oproti období 2004-2013. To znamená, že je to o něco vyšší než průměr EU. A každý investovaný litas přinese téměř eh, dva litasy nominálního nárůstu HDP. Míra nezaměstnanosti má být o 4,6 nižší a další impuls je získán z finančních nástrojů, které umožní snížit cenu investic a nepřímé, nepřímo znásobit hodnotu soukromých investic. A vzhledem k finanční krizi prostředky EU byly použity pro snížení těchto ne- některých negativních dopadů. Oblasti, občané osobně cítí prospěšnost financování EU. Průzkum provedený e, v prosinci 2013, pokud jde o prospěšnost strukturálních fondů EU, ukazuje, že 58% respondentů pocítilo podporu EU v oblasti dopravy, včetně infrastruktury, 33% v oblasti respondentů vidělo prospěšnost v oblasti školství. 17% eh, je přesvědčeno, že oblast životního prostředí měla užitek. Pouze 2% pocítila prospěšnost strukturální podpory v oblasti veřejné zprávy. Jaké jsou hlavní faktory efektivního využití prostředků? a fondů EU. Za prvé centralizované řízení a kontrolní systém pro všechny operační programy. Jeden řídící úřad, nebo řídící orgán, jasné rozdělení odpovědnosti. Malé změny institucionálního uspořádání oproti předcházejícímu období, uchování zkušeností, a také normalizovaná společná pravidla a postupy. Také si myslíme, že je třeba připravit projekty tak, aby eh, byly dostatečně včas připraveny národní strategické dokumenty. A je třeba také včas připravit projekty pro příjemce. To má obrovský význam zjednodušení administrativních postupů, pružnější platební metody a hodnocení projektu i výběr, zkrácení ověřování žádostí a nároku na platby a využití plateb na základě zjednodušených eh, nákladů, to znamená paušální částky a stanovené jednotkové ceny a samozřejmě využití e, nástrojů finančního inženýrství. I to má velký význam. To znamená, splatné formy podpory dosahují pákového efektu. Využití informačních systémů, zavedení elektronických forem předkládání dat a e, informační technologie použité ve všech normalizovaných administrativních postupů pro řízení prostředků EU. Jaká jsou tedy ponaučení? Rizika. Pozdní začátek tedy představuje zvýšené riziko na konci programovací období a nedokončená, nedokončené národní oborové strategie znamenají odložený začátek. Možná řešení schválení přechodných opatření, předběžná podmínka pro schválení nezbytných strategií nebo strategických akčních plánů a zlepšení postupu u veřejných zakázek, což je e, vlastně největší zdržení u projektu. Hlavní zásady kontrolního a řídícího systému. Posloupnost, normalizace procesu, zjednodušení postupu či požadavků. To je tedy výzva pro komisi a použití nástrojů informačních technologií. Tedy jakých bylo dosaženo výsledků? v Strukturální fondy EU významně přispěly k hospodářskému a sociálnímu pokroku v Litvě v řadě oblastí. V současnosti řada významných výsledků bylo dosaženo díky prostředkům a fondům EU. Přes 170 tisíc nezaměstnaných a osob ohrožených nezaměstnaností se podílelo na programech, které znamenají jejich zapojení do trhu práce. Přes 40 tisíc nezaměstnaných získalo eh, profesní kvalifikaci. 2,6 tisíc eh, dotací pro výzkumné aktivity bylo poskytnuto studentům, badatelům a dalším vědcům. Přes 2,4 tisíce podniků získalo prostředky z investic pro inovace. Finanční pomoc byla také poskytnuta 5800 malých a středních podniků. 14 kilometrů silnic bylo rekonstruováno nebo no, nově postaveno. 775 měst a obcí bylo připojeno k eh, širokopásmovému internetu. Eh, bylo eh, rekonstruováno 769 veřejných staveb. Jde o školy, mateřské školky, nemocnice a podobně. přes 769 tisíc eh, spotřebitelů tepla eh, mělo užitek z eh, větší kvality a dostupnosti dodávek energie a také nižších faktur za dodávky tepla. Kanalizace a vodohospodářské sítě byly rekonstruovány a nově vybudovány v 237 oblastech. 242 skládek bylo uzavřeno, případně eh, vyčištěno. Obecně za to přechod od eh, ekonomiky s nízkou přidanou k ekonomice s vyšší přidanou bylo, bylo teda dosaženo. Jaké jsou hlavní cíle do budoucnosti? Inteligentní a inkluzivní růst. Další podpora výzkumu a inovací, kvalita vzdělávání, efektivita veřejné zprávy a rozvoj digitální společnosti. Bod číslo dvě, udržitelný růst, to znamená rozvoj eh, moderní základní infrastruktury, lepší podnikatelské prostředí a udržitelné a účinné využívání přírodních zdrojů. A bod 3. Bezpečnost a občanství, posílení zaměstnanosti, snížení chudoby a sociálního vyloučení v kombinaci se společenskou a územní soudržností. Souhlasím s komisí, že investice evropských fondů by měly být zaměřené na výsledky. A jednoduše řečeno, lepší a kvalitnější pracovní místa pro naše občany. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A také chci poblahopřát Litvě, protože Litva by se měla stát v Brzku členem eurozóny. Několik eh, kolegů požádalo o slovo. Nejdříve má slovo pan Godmanis. Já eh, budu muset jít eh, hlasovat do výboru Regi a někteří už odešli přede mnou, já se tady omlouvám. Nicméně chtěl bych vás požádat trochu pozornosti a zejména tedy DG. Já jsem přesvědčen, že eh, tento setkání by mělo být orientováno na problémy, což se zatím nestalo. Máme zde krásné vize budoucnosti, výborné prezentace z Řecka a z Litvy, ale máme spoustu problémů a já bych se pokusil některé z nich eh, zmínit. Jak souvisí rozpočtový výbor a fondy soudržnosti? Hlavní problém je, my se snažíme o e, vyšší platby, nepodařilo se nám toho dosáhnout na příštích sedm let, to víme. Nicméně naši protivníci, kteří nám dávají pouze 960 e, miliard na platbách, vždycky používají RAL. A to je více než 200 miliard eur. A z toho 70% jsou peníze z fondu soudržnosti. A otázka je, je možné to nějak překonat, nebo alespoň tedy zmenšit ty nevyužité peníze. Eh, minulý týden ve Štrasburku, kdy jsme hlasovali o hm, pravomocích parlamentu, parlamentních výborů, tak já jsem se snažil Eh, jsem se snažil předložit pozměňovací návrhy, které by šly tímto směrem, ale bohužel jsem je musel eh, stáhnout pod velkým tlakem ze všech stran. A výsledkem je to, že parlament nebude dohlížet na implementaci ani dokonce na účetní čísla. Přidám několik údajů. Poslední data máme za prosinec 2013 a tam vidíte, eh, co to je ten RAL, v čem to spočívá a proč eh, tyto objemy narůstají. A já tedy nebudu ukazovat prstem na vyníky, poněvadž tady jsou lidé z různých zemí a eh, všichni si přejí aby byli dobře, dobří ve využívání fondu v implementaci těchto programů. Největším problémem v nevyužívání fondu je, pokud vezmete eh, sociální i, i fondy soudržnosti, tak je to zhruba 60%, co se daří implementovat. Čili 40% zůstává neimplementovaný. Kromě toho eh, 14 zemí je pod tímto průměrem a rozdíl mezi nejlepší Litvou a nejhorším Rumunskem je 2,16 krát. Musím říci, že když se zaměříme na krizové země, tak musíme opravdu říci, že Řecku se to dělá dobře. Je na pátém místě 71%. Španělsko je na 11. místě 62%, ale pořád je to mírně nad průměrem. A když se podíváte, kde je to nejhorší, tak je to Bulharsko a Rumunsko, které v roce 2007, tedy před sedmi lety, vstoupily do Unie, do dneška nejsou schopni eh, řádně využívat tyto fondy. Jsou daleko vzadu, eh, jsou 2,16 eh, až 2,5 krát hůř využívání unijních prostředků než jiné země, než průměrná země. Otázka je, proč? Proč to tak je? Analyzoval to někdo? Když se podíváte na regionální kohezní fond, tak třeba Itálie je až na 26. místě implementace 45 Slovensko 24. místo 49 eh, dokonce Rakousko, ale to jsou poměrně malé objemy peněz. Ale v podstatě nikdo to neanalizuje. A v parlamentu není žádný výbor, který by to měl na starosti. A já bych prosil tedy komisi, eh, změňte tento přístup, eh, přijďte do našeho výboru Regi a vysvětlujte nám, proč to tak je, co se dělá. Otázka, jak je to se sociálním fondem. A mohu říci, že je to ještě horší. Tam, kde je nejvyšší eh, nezaměstnanost, tak třeba ani Řecko, ani Španělsko na tom nejsou dobře, jsou mírně podprůměrní, i když mají tak velkou nezaměstnanost. Bohužel také třeba Slovensko, Kypr, um, Maďarsko, Francie. A to, hovoříme tady o programu pro nezaměstnanost. A opět vidíme, že Rozdíl mezi nejlepšími a největšími je opět dvou a půl násobek a vidíme, eh, že přes 60 eh, eh, zemí je pod průměrem. A to jsou prosím měkké fondy, tam nemusíte stavět žádnou infrastrukturu. A ještě jednu věc. Pokud tedy parlament nemá, nemá tedy kontrolu, nemá nikoho, kdo by byl odpovědný za kontrolu těchto fondů. Prosím, kontrolujte to. Vy vím, že to neděláte. Omlouvám se, ale je to tak. Čili my skutečně potřebujeme vidět, proč, co je jádrem problému. A za druhé, a to už je skoro konec, ano, jsou tady ještě jiní, takže prosím, eh, děkuji vám, že jste skončil. Takže nyní bude hovořit Adriel Galaševský, z polského parlamentu. Oui. Mon cher collègue. Ah, OK. Děkuji, pane převod. Děkuji vám, pane předsedo. Polsko utrácí evropské peníze dobře. Eh, máme eh, nyní spojené Ministerstvo pro regionální rozvoj s Ministerstvem infrastruktury a eh, ministr je zároveň vicepremiérem, což ukazuje, jakou vážnost přikládáme, do, přikládáme kvalitnímu vynakládání peněz evropských fondů. Nicméně absorpce těchto fondů to je důležitá věc, ale ještě důležitější je eh, řádně popsat cíle, na které tyto peníze jdou. Jsem velice rád, že představitel eh, Evropské komise eh, říká, že se budeme orientovat na výsledky. Já se trošku tedy divím, že třeba to Eh, že třeba je to připomínat, poněvadž já už jsem eh, ve veřejném životě nějakých 25 let a toto je prostě přirozená věc. Vždycky, vždycky nám jde o dosažení určitých výsledků. No, eh, důležité nicméně jsou tyto cíle. Jsou situace, kdy se naprosto bez přemýšlení vydávají velké prostředky a na nic. Například velké, velké peníze, které jdou do obnovitelných zdrojů, eh, zdrojů energie. Eh, v některých eh, v některé zemi to šlo k, došlo kvůli tomu k obrovské korupci, v jiné se zhroutil energetický systém a v jinde Eh, prostě máme, máme tedy také eh, zdroje energie, které, jsou, které mají bezpečnostní význam. Takže já bych eh, tedy vyzval, aby se členské země příliš dogmaticky neřídili různými rozhodnutími a podněty, poněvadž nad tím je třeba přemýšlet. Děkuji vám. Merci. Děkuji, drahý kolego. A nyní předávám slovo panu Cariello z italského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Já myslím, že je velmi důležité, abychom dnes eh, diskutovali o kondicionalitě v oblasti investic. Vytvořením eura členské státy se vzdali určité části finančních um, intervencí. A také vznikly další povinnosti. Členské státy eh, se snaží snižovat svoje výdaje a zvyšovat příjmy. A nyní jde o to, abychom podpořili investice díky specifickým opatřením, která jsou součástí hospodářské politiky vypracované Evropskou komisí. Makroekonomická kondicionalita mě přivádí k několika otázkám, protože opět to omezuje investiční schopnost členských států. Dochází e, navíc e, k určité penalizaci těch států, které mají největší potíže s dodržováním paktu stability a růstu. My navrhujeme, aby se zrevidovaly prvky toho trojuhelníku, jak se o něm hovořilo dnes dopoledne. Na vrcholu by měla být položka investic spíše než rozpočtová politika jako taková. Tyto investice, které Evropská unie musí podporovat bezpodmínečně, vzhledem k tomu, že hovoříme o skutečném společenství, tak v rámci těchto investic je nutné důvěřovat všem členům tohoto společenství. Je nutné vytvořit politiku, která by podporovala investice a dále je nutné také navrátit vládám schopnost podněcovat, stimulovat ekonomiku. To je schopnost, která, kterou, o kterou byly připraveny ve chvíli podepsání paktu o růstu a stabilitě. Je tady další eh, problém z hlediska vnitřní stability členských států. Proto je to o to více důležité. Jak se můžeme domnívat, že členský stát může stimulovat investice, pokud nemá schopnost sám rozhodovat o své ekonomické politice. Vlády byly zbaveny určité části své pravomoci. A sice je jim vnucována investiční politika ze zhora. Dále bych k tomu chtěl připojit další eh, aspekt. Itálie mohla vstřebat 53 eh, cílů, které byly stanoveny. Takže se podařilo překročit částku, která byla původně prognostikována, bylo to 48%. Takže my jsme takzvaně v úvozovkách dodrželi cíle. Nicméně ze strany Evropské rady očekáváme větší investici a větší investiční politiku. Děkuji, kolego. Elga Trippel za Evropský parlament bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se ještě vrátila k generálnímu tajemníkovi, který řekl, že program musí být strategický. A já si myslím, že nejstrategičtější by bylo, abychom odpojili růst od emisí CO2. A proto, jak jsme slyšeli, eh, tady hovoříme o programech eh, Low Carbon Economy nebo eh, úspory energií ve veřejných budovách a obnovitelné zdroje a tak dále, ale mně skutečně chybí eh, to odpojení od problematiky emisí CO2, protože tady hovoříme o vysoké eh, redukci emisí CO2, energetická účinnost a obnovitelné zdroje. Mě by zajímalo, jestli by to mohlo být jaksi eh, jak si mm, eh, debatováno, prostě najít nejlepší mix mezi těmi to kritérii. Děkuji. Děkuji, Helgo. Vajlo Kajfin, člen Evropského parlamentu. Děkuji, pane Děkuji, já bych chtěl poděkovat všem účastníkům z národních parlamentů, kteří jsou zde dnes, protože my musíme koordinovat řadu věcí do budoucnosti. A já bych chtěl své vystoupení soustředit na několik otázek, které by měly být projednány v následujících měsících, kde spolupráce mezi národními parlamenty a vnímání národního parlamentu a Evropského parlamentu je velmi důležité. A souvisí to s rozpočtem EU obecně. První otázka souvisí s flexibilitou rozpočtu. Víte, že jsme schválili rozpočet, který poprvé je nižší na následující období do roku 2020 a parlament s tím souhlasil proto, protože jsme zavedli několik prvků do rozpočtu, které možní větší pružnost. Je to zejména tedy hodnocení v polovině příslušného období. Ekonomická situace a ekonomická eh, ekonomické období přispěje ke zlepšení. A taková je dohoda mezi institucemi, že budeme mít plnohodnotnou revizi evropského rozpočtu v roce 2016, což znamená, že tento postup musí být spuštěn a v tom musí sehrát svou roli národní parlamenty. Budeme mít lepší představu o vývoji a ekonomickém prostředí do roku 2020 a snad budeme mít eh, i lepší představu o národních ekonomikách a budeme mít také novou komisi s novými prioritami a nový parlament nového zákonodárce v Evropské unii. Tedy národní vlády, minimálně některé z nich mohou být zdrženlivé, co se týče tohoto hodnocení v polovině období a já velmi spolehám na podporu národních eh, parlamentů, které je velmi důležité. Za druhé, jednu věc jsme nikdy neprojednávali v kontextu evropského rozpočtu a to jsou vlastní zdroje. To je místo, kde je vás, z toho je financován evropský rozpočet a v současnosti z 80% je rozpočet eh, vlastně financován z národních příspěvků a z 20% z tzv. vlastních zdrojů. A to není představa evropských smluv. Je třeba, aby evropský rozpočet byl samostatnější a pokud Evropský parlament zmiňuje otázku vlastních zdrojů, to není s cílem navýšit evropský rozpočet, ale způsobit jeho větší nezávislost a učinit situaci lepší pro národní rozpočty, protože příspěvky do evropského rozpočtu přicházejí z postupu o nadměrném deficitu a ze všech dopadů evropského semestru, což znamená, že pokud budeme souhlasit s tím, že tento podíl, který je 80% příspěvky z národních rozpočtů, 20% vlastní zdroje, pokud tento poměr se změní na 60 a 40, tak to sejme velkou zátěž národních rozpočtů, aniž by to navýšilo nové daně nebo nové přispění. A bude možné, aby ten evropský rozpočet byl předvídatelnější, samostatnější a zamezíme tomu, co se stalo v loňském roce, tedy budeme platit další desítky miliard, abychom uhradili účty Evropské komise, protože struktura evropského rozpočtu je taková, že to, tady bych navázal na kolegu Godmanise. Co se týče tedy těch částek, které potom zbývají k úhradě, museli jsme se obracet k členským státům, aby uhradili 11 miliard. To byla poslední platba k uhrazení účtu, které zůstane na konci období. A třetí věc, kterou bych chtěl eh, zmínit, a budeme mít eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni, začneme na tom pracovat v roce 2016, bychom měli mít nové možnosti. Je to věc citlivá, ale je třeba se s ní vypořádat. A poslední věc, kterou bych chtěl pouze zmínit, eh, je to nový vývoj, který nastane v Evropské radě. A to je představa rozpočtu pro eurozónu. Velmi často národní vlády eh, volí cestu mezivládních dohod, což je věc, která je velmi škodlivá pro evropskou myšlenku a evropský rozpočet. Pokud hovoříme o evropském rozpočtu, kdy se neopíráme o komunitární postup, ale o mezivládní dohody, což vlastně je mimo evropské instituce, potom se obávám, že začínáme skutečně zasahovat samotné jádro evropské integrace a takový nástroj může být užitečný, ale snaha národních parlamentů by měla být taková, že to bude součástí komunitární politiky a bude o tom rozhodnuto na úrovni Evropské unie a nikoli na mezivládní úrovni. Děkuji. Děkuji, milí kolego. Chtěl bych eh, tento poslední bod zdůraznit. O tom mluvil Ivajlo Kalfin v tom eh, jednání, kterou vede Rada ministrů a Evropský parlament o rozpočtovém rámci 2014-2020. Řada členských států zdůraznila skutečnost, aby evropský rozpočet byl nižší těch sedmi letech oproti současnému rozpočtu. Abychom vzali v úvahu, že tento evropský rozpočet je financován národními rozpočty a všechny národní rozpočty jsou pod silným tlakem na snížení výdajů. Jak to vysvětlil Ivajlo Kalfin, tak výsledek je takový, že rozpočet evropské rodiny, ten společný rozpočet může být pouze nižší. Avšak je velmi překvapivé slyšet zástupce některých členských států, které chtěli snížit evropský rozpočet a říkali, nemůžeme zvýšit náš příspěvek, a jsou proto, aby vznikl nový společný rozpočet, který by byl specifickým rozpočtem pro eurozónu. K čemu? Co by mělo být nové oproti rozpočtu Evropské unie? jakým způsobem by to mělo být spolufinancováno. Žádná politická skupina ani žádná strana zde zastoupena mezi velkými politickými skupinami, které jsou pro evropskou politiku, v zásadě není proti tomu, ale musíme trvat na tom, že nedokážeme si představit, že bychom nemohli financovat evropský rozpočet a najednou zázračně bychom našli řešení pro omezení rozpočet eurozóny. To je politický problém zásadního charakteru. Evropská rada o tom má jednat. Už eh, proběhly diskuse na toto téma a po příštích evropských volbách bude třeba tuto věc upřesnit. A nyní dám slovo panu Kazimieru Klenu z polského senátu. Pane senátore, prosím. Pani předsedající. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, v Polsku si myslíme, že evropský eh, semestr se stává stále účinnějším nástrojem koordinace sledování hospodářských politik členských zemí EU. Současně s tím, ovšem, nás trápí to, že jednotlivé evropské ekonomiky jsou velmi odlišné. To znamená, že tato koordinace musí eh, brát ohled na specifika jednotlivých zemí, tak aby eh, se nestávalo to, že třeba eh, užitečné cíle, jako třeba, jak říkal pan kolega, snížení emisí CO2, mohou na různých místech mít negativní důsledky. Také chci říci, že v různých členských zemí jsou různé daňové systémy, takže toto sjednocování opravdu může mít negativní následky pro mnohé země. E, Polsko je jedním z nejvýznamnějších příjemců prostředků z evropských fondů a díky tomu neupadla do takové silné krize eh, jako jiné země, zejména ve staré Evropské unii. Eh, možná, že jsme lépe vynakládali evropské prostředky, ale je také možné, že eh, v příštích výhledech budou mít tyto evropské peníze velmi důležitý význam. Z tohoto hlediska a Polsko, ale také jiné členské země eh, trpí problémem nezaměstnanosti. Eh, v Polsku to není tak strašné jako třeba ve Španělsku nebo jinde, ale i tak je pro nás nezaměstnanost velkým problémem. Dále se potýkáme problémem, který je typický pro nové členské země, a sice eh, exodus eh, mnohých zaměstnanců do bohatších zemí Evropské unie, kde ovšem eh, nejsou ovšem nadšeně vítáni, ačkoliv tam přispívají k růstu ekonomiky. A tím, že odcházejí, eh, nastává také v našich zemích odliv mozků. To znamená, že to, co je kritizováno v zemích, kam je příliv zemí, má negativní dopady také eh, v zemích původu. Eh, Polska se eh, chystá, se chystá na velké infrastrukturní investice. Naše speciál, máme speciální rozvojovou banku v Polsku, která dostala posílený statut Předpokládáme, že finanční prostředky, které takto v rámci evropských fondů budeme vynakládat, přispějí k pozitivnímu rozvoji polského státu. Důležitým prvkem pro nás je transhraniční spolupráce v rámci EU, ale zejména dnes je třeba pamatovat také o našich partnerech ze třetích zemí. Eh, z polského pohledu eh, se zajímáme zvláště o situaci na Ukrajině, zejména dnes, když vidíme, jaké problémy, jaké tragédie se odehrávají v Kijevě. Kromě toho, eh, jako Evropská unie, ale také jako jednotlivé země, máme zapovinnost Eh, podporovat ty prvky, které posilují demokratičnost v této zemi. V Polsku například usilujeme o spolupráci mezi polskou a ukrajinskou mládeží. Těch úkolů je mnoho, do dvou minut to eh, určitě nevměstnám. Takže děkuji vám za pozornost. Samozřejmě. Děkuji mnohokrát, pane senátore. A nyní bude hovořit paní Norden ze švédského parlamentu. Děkuji. Ehm, musíme říci, že eh, politika soudržnosti je důležitým, eh, důležitou součástí eh, politiky Evropské unie. A pro nás je důležité, aby tato politika byla byla užitečná pro všechny země. Já pocházím ze severu Švédska, kde máme vyšší nezaměstnanost než jinde ve Švédsku a také hospodářský rozvoj zde není nějak zvlášť úžasný. Čili eh, my chceme pomoci obyvatelům a občanům, kteří se snaží s tím něco udělat, čili zejména jde o jednotlivce a malé a střední podniky usilujeme o provozování politiky a přístupu k zdrojům, které jinak by byly mimo náš dosah. V současné době ovšem jsme poněkud znepokojeni rozpočtovou prací. Sice ty výsledky nakonec nebyly tak špatné, ale mnoho lidí mělo obavy z toho, že na nás, na bohaté země, se budou mnozí dívat skrz prsty, eh, protože jsme bohatí a přesto tedy žádáme ještě prostředky z těchto fondů. Eh, eh, já jsem eh, poslouchala tomu, co eh, říkala paní představitelka z eh, Litvy, která je skutečně tím nejlepším, tím premiantem ve využívání fondu. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby Evropská unie usnadnila přístup k těmto prostředkům. My jsme nyní jako Švédsko na pátém místě, ale přesto myslíme si, že by se to dalo zlepšit. Kdo tedy realizuje naši politiku soudržnosti? Jsou to zejména podniky v našich regionech. A já se setkávám s mnohými podnikateli, eh, kteří jsou znepokojeni a bojí se vstupovat do takovýchto spolufinancovaných projektů, poněvadž eh, se jim podmínky zdají nejisté. Jsou tady podmínky, tedy potíže se splatností, podniky musí mít už předem poměrně eh, velké množství kapitálu, je těžko se k takovýmto prostředkům dostat. Čili pro mnohé z nás je to problém. Eh, také samozřejmě eh, musíme bojovat s pokusy o podvody a také zřejmě s chybami, ale nemůžeme být třeba eh, eh, trestání tím, že eh, ty platby se odehrávají s velkým spožděním, až po mnoha potvrzeních a tak dále, ale navíc ještě může se může stát to, že auditoři mohou zpětně tyto platby spochybňovat a pak je třeba peníze vracet. Eh, pokud zjistí, že nejsou tyto peníze vypláceny správně, i když třeba nejde jenom eh, nejde o podvod, ale řekněme eh, jenom nějaké nepochopení, nicméně s dobrým úmyslem. Čili já myslím, že to jsou docela vážné prvky, protože se to týká těch, kteří realizují naši politiku. A bez nich by prostě naše politika se nemohla uskutečnit. To je tak trošku sebekritiky. Litva nám tady ukázala, jak to lze dělat dobře a přála bych si, aby Švédsko se vydalo stejnou cestou, poněvadž vždy je možné věci zlepšovat a zejména pro ty, kteří opravdu pracují v rámci tohoto systému. Čili my, eh, Švédové, se skutečně můžeme mnoho naučit od Litevců. Děkuji. A poslední řečník. Zase zůstáváme ve Švédsku, ale za Evropský parlament. Karant Fern. Thank you very much, Uh... Děkuji, pane předsedo. Já tady bohužel nemohu zůstat po celou dobu, neboť mám ještě jiné závazky které se týkají toho, o čem hovořil polský kolega. My, jsme, my tady máme také návštěvu z Euronestu. Já jsem eh, funkcionářem z příslušného výboru Euronestu a my se zabýváme nyní infrastrukturou a obchodními smlouvami s našimi východními partnery a to souvisí také s evropským rozpočtem. Bylo tady řečeno, že v těch rozpočtových jednáváních je velké napětí a to je určitě pravda. Čili já myslím, že do budoucna budeme muset uvažovat o tom, co je příčinou našich problémů. A já si myslím, že jsou z větší části politické nežli ekonomické či rozpočtové a myslím, že jsou tady překonatelné do budoucna. Pokud se týče přeskumu v poločase u těchto výhledů, tak to je zase věc, o, kterých, eh, o které musíme uvažovat a je o tom možno dlouze hovořit. Eh, krátce řečeno, myslím si, že členské země EU se musí soustředovat na to, co jasně přináší výsledky. A myslím, že v tom můžeme být náročnější než dosud, poněvadž i výzvy jsou obrovské. Podívejte se na globální konkurenci ve výzkumu a vývoji. Tady bychom měli být na čele a e, jednotlivé členské země si s tím prostě neporadí. Tady musíme spolupracovat daleko více než dosud. A to by nemělo být nijak politicky kontroverzní. My jsme bohužel dostali do vínku finanční rámec, kde sice jakýsi nárůst prostředků je pro výzkum a vývoj, ale až po roce 2016. Takže pro mě toto je politická katastrofa. Ale můžeme na to pohlížet taky z hlediska politiky sousedství. Máme obrovské výzvy jak ze strany našich jižních sousedů, a teď eh, ve Švýcarsku se jedná o Sýrii. Myslíte si opravdu, eh, že se to podaří vyřešit bez eh, významného evropského příspěvku? pro země jako Syrii. Nebo na, vých, eh, na východě můžeme hovořit o těžké situaci v Moldavsku nebo v eh, Gruzii. Opravdu si myslíte, že to vyřešíme bez výrazného angažma Evropské unie v podobě budování infrastruktury, ekonomické budoucnosti a tak dále? Jestliže my tam nepůjdeme, tak tam půjdou jiní a to bude mít potom důležité významné hospodářské výsledky. Na druhé straně, pokud budeme tyto věci považovat za priority, pak to znamená, že některé věci budou méně prioritní a proto bychom měli být sebekritičtí a uvažovat o tom, eh, jestli jsou oblasti, kde můžeme tady být účinnější nebo šetřit více. Ale skutečně eh, mnohé země by mohly eh, se snažit ušetřit a právě přenést tyto eh, prostředky, tedy náklady do Evropské unie, eh, jako je například Evropská diplomatická služba, ta by měla umožnit eh, národním diplomatickým službám ušetřit prostředky, ale já mám dojem, že se to děje právě naopak, protože národní diplomacie naopak využívají více a více lidí, aby sledovali, co se děje všechno v Bruselu, takže to je zvláštní. Čili zkusme dosáhnout toho, aby ten náš dialog byl takový méně napjatý, eh, relaxovanější a abychom využívali lépe zkušenosti, které jsme dosud udělali. Děkuji. Děkuji. A nyní požádám panelisty, zda by chtěli vystoupit. Zvláště se obracím na komisi, na kterou byly směrovány otázy, dotazy. Děkuji. Pane předsedo, nejdříve chci poděkovat členům panelu a všem, kteří se vyjádřili za uznání, že politika soudržnosti sehrává významnou úlohu pro růst a pracovní místa za konkrétní příklady, které to dokladují. Také vám děkuji za kritické poznámky, protože je jasné, že vždy je prostor pro zlepšení. Například eh, řada řečníků zmínila potřebu zjednodušení. A to je pravda. Pravidla jsou složitá. Ale je důležité, že když existují složitá pravidla, tak ta pravidla by měla být jednotná. A toho jsme dosádli pro další období, kdy pro pět fondů máme jedna pravidla. Také se hovořilo o paušálech a, a podobně, které by zjedno, zjednodušily situaci. Ale musím mít na paměti, že třeba mít jistotu, že výdaje jsou řádné a zákonné. A tady musím říci, že mírně nesouhlasím. Pokud je dokázáno, že Někdo například eh, nedodržel pravidla veřejných zakázek, tak je třeba provést finanční opravu. A musíme mít jistotu, že ty prostředky jsou řádně vnaloženy účelně a při dodržení pravidel. A na počátku zaznělo vystoupení o plnění. Pan Gormanis je pryč, ale nechci eh, ponechat jeho poznámky bez odpovědi. Například eh, takzvané eh, tedy hrály tedy platby, které mají nastat. U investiční politiky je právě tato věc normální. Můžete prostě provést realizaci a investice a ten vznikne nedoplatek a ten nedoplatek bude splácen v následujících letech. A v politice, kterou jsme zapracovali, právě máme omezení, která způsobí, že ty nedoplatky a N plus 2, N plus 3, my jsme navrhovali N plus 2 a z toho se stalo N plus 3 a to zvýší ten nedoplatek, ale u té velmi předběžné poznámky, co vytváří tlak v té platební situaci. A také pravdu, a není to žádné tajemství, že míra, míra plnění se liší u jednotlivých zemí. Ale není to tak, že bychom se tím nezabývali. A pokud eh, chcete, tak hlavní důvod pro nízkou míru absorpce je administrativní kapacita na eh, jednotlivých úrovních realizace. Začíná to koncepcí odborové sektorální politiky v oblasti vodohospodářství, dopravy a někdy prostě ta kapacita neexistuje pro něco takového. A tím pak se dostávám k definici projektu, výběr projektu, veřejné zakázky a tak dále. A my jsme tyto obtíže rozpoznali. A jako generální ředitel i s menší pracovní silou jsme vytvořili nové oddělení. Středisko určené pro budování kapacit, abychom pomohli zaostávajícím členským státům, pokud jde o absorpci, aby se zvýšila jejich kapacita. A my jsme také se snažili o podporu mezinárodních organizací, jako je Světová banka, aby pomohli koncipovat eh, sektorální strategie. Takže není to tak, že bychom něco nedělali v tomto smyslu. A v následujícím programovacím období se budeme velmi soustředovat právě na tyto aspekty, také co se týče eh, boje s korupcí. Zaměření na výsledky, to také zaznělo potřeba ukazatelů vlastně velmi souhlasím. V současnosti jsme příliš soustředěni na absorpci, tedy kolik peněz bylo absorbováno, ale čo, v budoucnosti eh, budeme mít právní rámec, který bude nutit členské státy a regiony, aby informovali o tom, čeho dosáhli. A to bude zveřejněno, aby každý to mohl ověřit. Tedy nejen co programy spotřebovaly, ale také čeho konkrétně za to dosáhly. Makroekonomická kondicionalita, na to bychom mohli pořádat eh, celou jednu přednášku, ale jsem přesvědčen, že pokud politika soudržnosti chce sehrávat eh, svou roli v celkové ekonomické politice a pokud chce i nadále být alokována významná částka na tento účel, musí dodržet, že ty tři rohy trojuhelníku jsou propojeny. A je to vidět také ve vašich zemích, že pokud veřejné finance jsou v chaosu, tak to nepřispívá růstu. Pokud je větší zadluženost, úrokové míry jsou vyšší, máte potíže s financováním malých a středních podniků. Takže existuje tato souvislost a tu souvislost je třeba nějakým způsobem zohlednit a máte potom jistotu, že ta jednotlivá ustanovení a podmínky byly koncipovány. Poslední věc, odpojení růstu a CO2. Když se podíváte na priority, tak jasně vidíte eh, nízkouhlíková ekonomika patří ke čtyřem prioritám ke čtyřem základním tématům. A tady chceme soustředit eh, prostředky v závislosti na tom, jaký, jaká kategorie regionu je ta vaše. A chceme se podrobně zabývat eh, mechanismem koncentrace. A uvidíte, že dokonce existují zvláštní ustanovení pro snižování CO2. Takže v novém rámci o vás dobře postaráno. Je jasné, že energetická účinnost a obno, obnovitelné zdroje energie jsou faktory růstu a také pro úctu k životnímu prostředí. Myslím, pane předsedo, že jsem se u těchto otázek eh, vyrovnal s dotazy. Děkuji, pane generální řediteli. Mlé dámy, chcete k tomu také přispět? kolegové z Polska zmínili Ukrajinu. A i koleg, kolega z Evropského parlamentu. Já si nedokážu představit rozvoj východního partnerství bez eh, podpory z rozpočtu EU. A mělo by to pokračovat, zejména jednání s Ukrajinou, podpora pro Gruzii. Pokud si přejeme demokratickou Evropu, tak je to potřeba. A souhlasím eh, s kolegou, s kolegy, kteří hovořili o zjednodušení pravidel a postupů a snížení administrativní zátěže. také ze strany Evropské komise, protože někdy se vědci vzdávají snahy o účasti a podílu na strukturálních fondech, protože je to stojí příliš mnoho času a pokrok v oblasti vědy je rychlejší než ty postupy. A pravidla pro veřejné zakázky by se také měla změnit, protože někdy je to trest pro naše obce, které se účastní těch eh, řízení u strukturálních fondů, protože ty obce jsou velmi zadlužené, zejména pokud jde o oblast eh, životního prostředí. Pokud jde o strategické trendy o nad, u nadcházejícího období, tak si myslím, že reindustrializace Evropy je nezbytností, pokud chceme více a lepší pracovní místa. A to je také problémem základním u industrializace je, že nový průmysl by se měl opírat o výzkum a inovace. Tedy zejména o výzkum. A to by měl být eh, základní trend pro následující léta. Energetická účinnost. ve srovnání se Spojenými státy jsme v horším postavení, protože energetické zdroje v USA jsou dvakrát levnější než v Evropě. Takže jak jsme na tom s naší konkurenceschopností? Takže energetická účinnost by měla být základním cílem v následujícím období. Tolik jsem asi chtěla eh, říci. Děkuji. Maria. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla v několika minutách zareagovat na některé otázky, které tady zazněly ohledně efektivního využívání evropských fondů. Pan generální ředitel Evropské komise nám řekl, že je nutné ozdravit veřejné finance, jinak není možný vývoj. A já bych v tomto smyslu chtěla potrhnout významné úsilí, které bylo provedeno v některých zemích, zvláště v Španělsku, z hlediska fiskality, kde byla snaha ozdravit veřejné finance a dosáhnout tak cílu, které jsme si stanovili tak aby bylo možné eh, dospět k těm výsledkům, o kterým hovořil eh, zástupce komise. Myslím si, že španělská vláda udělala vše, co bylo nutné v této oblasti. Když ovšem na druhé straně vidíme podmínky eh, pro strukturální reformy v jednotlivých státech, víte, že ve Španělsku proběhla stovka takovýchto reform, tak zde samozřejmě sehráváme roli, která nám náleží a snažíme se v rámci těchto reform ozdravit finance. Chceme také bojovat například proti předčasnému opouštění škol, realizujeme školní reformu, máme tam střednědobé i dlouhodobé eh, výsledky. A snažíme se tedy v rámci těchto reform také pozbuzovat investice a podnikatelskou činnost. Podporujeme tak veškeré iniciativní kroky těchto podniků. Chceme oživit eh, podnikatelskou sféru, protože mezi rokem 2008 eh, a 2011 asi 500 tisíc podniků muselo uzavřít eh, svoje výrobny. A když hovoříme o využívání evropských fondů, tak bych znovu chtěla potrhnout nezbytnost změnit nasměrování těchto fondů a flexibilní charakter těchto fondů. Tato flexibilita nám umožnila soustředit se na ty zásadní aktivity. Soustředili jsme se také na strukturální slabiny v naší zemi, zvláště na nezaměstnanost. Chtěli jsme bojovat ještě více proti nezaměstnanosti, zvláště proti nezaměstnanosti mladých. Chtěli jsme také zajistit financování malých a středních eh, podniků a podpořit také samostatně výdělečné osoby. Takže tato flexibilita je vítána, je zásadní pro budoucnost a musíme udržet tuto flexibilitu těchto evropských fondů právě proto, abychom mohli přizpůsobovat zaměření těchto fondů na konkrétní problémy a to prostřednictvím eh, různých reform státní zprávy. Tato kohezní politika může takto být lépe využívána. A občané budou také více cítit eh, dopady této evropské politiky. Děkuji. Pane předsedo závěry. Vážený pane předsedo, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste spolu pořádal eh, toto setkání. Já bych chtěl hovořit za všechny padletelisty a chtěl bych poděkovat všem poslancům, kteří vystoupili a hovořili o budoucnosti kohezní politiky. Hlavní výzvou pro EU v budoucnosti je zaručit eh, trvale udržitelný eh, rozvoj v členských státech. To je zásadně nezbytné pro vytváření nových pracovních příležitostí a je to také jediná cesta pro boj proti nezaměstnanosti a pro zajištění sociální soudržnosti. Zhoršování nezaměstnanosti a rozvoj sociálních nerovností to jsou hrozby pro náš politický systém a posiluje to euroskepticismus. Jako příklad mohu uvést eh, vzestup neonacistického hnutí v Řecku. Pokud chceme čelit krizi, potřebujeme finanční zdroje, které nám schází, nejsou postačující. A musíme tudíž velice bedlivě využívat tyto disponibilní zdroje je nutné, aby kohezní fondy nejenom přispívaly k ekonomickému růstu, ale také snižovaly nerovnosti mezi jednotlivými regiony a zeměmi. Připomínám, co řekl pan Defa. Přestože eh, jsou dány k dispozici zdroje, nepodařilo se nám eh, snížit výrazným způsobem nerovnosti mezi regiony. A to je velká výzva pro příští programové období. V tomto ohledu je nutná spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Tato spolupráce bude rozhodující. V řeckém parlamentu budeme dále pracovat v tomto duchu a setkání jako to dnešní by k tomu mělo přispět. Děkuji. Dobře, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl znovu poděkovat panu předsedovi, všem panelistům a všem těm, kteří se zúčastnili této výměny názorů. Zmapovali jsme na jedné straně společné problémy, hovořili jsme o nadějích v souvislosti s novým režimem a s novým rámcem. Bylo konstatováno, že bohužel některé problémy budou přetrvávat, přestože je zde snaha zjednodušovat vidíme, že jsou tady určité meze v rámci těchto snah. A výměna těchto názorů mezi zástupci Litvy a Švédska ukázala, že je možné se inspirovat osvědčenými postupy některých zemí. První hlavní výhoda, kterou můžeme vyvodit ze skutečnosti, že se účastníme Evropské unie, je soužití tak jako v rodině. Je možné tedy porovnávat to, co funguje u jedněch a co nefunguje u druhých. A kuriozně to není eh, naš eh, naše první hnutí mysli. Velice často v těch evropských diskusích vedeme politickou diskusi ohledně toho, zda potřebujeme více nebo méně Evropy. A samozřejmě je to zásadní diskuse. Ale nevěnujeme dostatečně úvah, diskusi ohledně toho, jak lépe využívat tu skutečnost, že žijeme společně. A v oblastech, které převážně spadají do národní odpovědnosti, to je hospodářská politika, rozpočet, daňový systém, v těchto oblastech bychom se měli snažit postupovat lépe v rámci kompetencí EU, ale zároveň bychom se měli jednotlivě inspirovat tím, co funguje u sousedů. A já myslím, že tento druh konferencí k tomu může přispět. Děkuji všem účastníkům. Navrhuji, abychom přerušili naše jednání workshopu a za deset minut se sejdeme v sále plenárního zasedání. To je v třetím patře, ale v té druhé budově, tam, kde jsme byli v pondělí a včera. A tam se budeme účastnit závěrů této konference přerušuji naše jednání.